24.11.2014 jsem obdržel žádost rumunských orgánů na zrušení imunity pana Dana Nici v rámci vyšetřování trestní věci ze strany rumunských orgánů. Tento návrh byl předán podle jednacího řádu výboru Jury, který ho prověřil.